rady. Předávám slovo paní ministrině Enis Plachard. Prosím, máte slovo. Oczywiście możemy chwilę poczekać. Samozřejmě, že vám můžeme dát eh, několik minut. Po vás vystoupí pan komisař Hahn a následně řečníci jménem politických skupin. A já sám se chci této rozpravy zúčastnit, takže doufám, že mě někdo nahradí jako místo předsedu. Takže paní eh, ministrině, máte slovo. Uh, patience. Let me first of all... Já bych chtěla nejprve zopakovat eh, náš závazek eh, pokud jde o přístupový proces eh, s Makedonií. Kritická situace v zemi je samozřejmě závažným důvodem k obavám. V roce 2015 bývalá republika Makedonie čelila jedné z nejhlubších politických krizí kdy došlo k politickému rozkolu, regresi, pokud jde o svobodě vyjadřování, obecně o nezávislost a podkopání důvěry veřejnosti ve veřejné instituce. Dnes je tedy zásadní, aby tato krize byla překonána, abychom zajistili, že tyto nedostatky budou řešeny. Červnová, červencová dohoda musí být tedy naplněna, stejně jako eh, priority, na které poukázala Evropská komise. To je plán, který je potřeba naplnit. My jsme vzali na vědomí rozhodnutí odložit předčasné parlamentní volby na 5. června, vzhledem tomu, že podmínky pro zorganizování věrohodných ehm, voleb na konci dubna se nepodařilo naplnit. Teď je důležité, aby všichni političtí aktéři na sebe vzali odpovědnost a učinili příslušná opatření, včetně eh, opatření, která se týkají eh, reformy eh, předvolebního období a médií. Toto bude důležité, tyto volby budou velice důležité pro další vývoj. Důvěryhodné volby budou zásadní. Je důležité, aby se mohli svobodně zúčastnit všichni občané, všechny politické skupiny a to může být eh, krok eh, směrem s krizem. Spolupracujeme také s eh, úřadem OECD v této věci a dále bych se chtěla vyjádřit k úzké spolupráci s evropskými aktéry. To je velice důležité Eh, abychom pomohli zemi z politické krize. Teď bych chtěla zdůraznit především eh, značné nasazení komisaře Hána, tím tomu děkuji, a dalším třem eh, členům Evropského parlamentu, panu Weigelovi, Howitovi a panu Kukanovi. Děkuji vám, vážení poslanci udržitelné reformy v oblasti mm, eh, právního státu, veřejné zprávy, ochrany základních práv a svobody médií, stejně jako boj s korupcí. Toto jsou nadále ústřední priority pro zemi a její směřování k EU. Dále také zdůrazňujeme, že je důležité provést nezávislé vyšetření veškerých nařčení eh, politické krize. Parlamentní vyšetřovací výbor je potřeba v, její prá- v jeho práci podpořit a znovu bych chtěla zopakovat výzvu rady, aby se mm, události Kumanovo naplno a nezávisle vyšetřily. Pokud jde o migraci, tak Musím ocenit úsilí této země, pokud jde o řešení migrační a uprchlické krize během loňského roku. Už několik týdnů eh, bylo učiněno několik eh, opatření na balkánské cestě. Evropská rada v únoru, 18. února, zcela jasně řekla, že jenom eh, díky soustředěnému úsilí můžeme vyřešit tento problém řádným způsobem. Žádná jiná alternativa neexistuje, jenom komplexní evropské řešení a proto je velice důležité, že bývalá Jugoslávská republika Makedonie jako náš sousední stát a kandidátská země sehrává v tomto procesu svou roli. Evropská unie poskytuje a nadále bude poskytovat značnou podporu této republice tak, eh, aby se posílila ochrana hranic a zlepšil se, eh, zlepšil se řízení hranic a azylových ehm, postupů. A na závěr bych chtěla zdůraznit, že dobré sousedské vztahy a také eh, vyjednané řešení hlavních problémů pod záštětou OSN zůstává naprosto zásadní pro stabilitu celého regionu. Přístupový proces země, pane předsedo, se ocitá ve velice důležitém okamžiku. Evropská komise řekla, že je připravena rozšířit své doporučení v tom smyslu, že doporučí zahájení přístupových jednání. Nicméně to je podmíněno stálou implementací červnové červencové politické dohody a také zásadním pokrokem, pokud jde o implementaci naléhavých reformních priorit. Rada bude pokračovat v jednání o firom po volbách. Já doufám, že političtí představitelé se chopí odpovědnosti, učiní nezbytné eh, kroky a vrátí zemi zpět eh, ke směřování k EU a na tom. Děkuji nyní za komisi, pan komisař Hahn, vítáme vás, zde máte slovo. You, Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, vážení poslanci. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní ministrině za její vřelá slova, pokud jde o naši práci a zároveň bych chtěl také poděkovat ještě jednou třem poslancům Evropského parlamentu, panu Weigelovi, Kukanovi a Howitovi za jejich neutuchající úsilí. Pokud jde o spolupráci s touto zemí a za jejich snahu spolupracovat také s námi a dosáhnout politické dohody loni v létě. Myslím si, že bylo velice důležité, že jsme bývalé Jugoslávské republice Makedonii pomohli vyřešit eh, tento politický problém, s nímž se potýkali a potýkají a udržet eh, tuto politickou dohodu naživu také v dalších měsících. Eh, tři europoslanci navštívili tuto zemi před několika týdny, poté co evropská delegace obdržela jejich dopis který eh, obsahuje eh, podmínky pro zorganizování nebo respektive eh, prohlášení, že nebyly naplněny podmínky pro zorganizování důvěryhodných voleb. Vašim kolegům se podařilo dosáhnout dohody mezi politickými stranami ohledně odložení předčasných voleb z koncem dubna na 5. června. Já chci zdůraznit, že je to velice důležité, že Evropský parlament sehrál svoji roli, byl angažován v této zemi a pomohl ji v demokratickém procesu. Chtěl bych také říci, že doufám, že budu moci být eh, pozorovateli přítomen volebnímu procesu. Dále bych chtěl při této příležitosti poděkovat výboru AFET a panu Weigelovi jako zpravodaji za usnesení, které dnes máme před sebou a čeká na schválení. Je to vyvážené eh, usnesení, které odpovídá naší zprávě za rok 2015. Eh, Jak všichni víte, tak eh, minulý rok byl pro celou zemi velice obtížný, přesto jsem přesvědčen, že naše zpráva je vyvážená. Na jedné straně uznáváme, že země se dobře připravuje pracuje na funkční tržní ekonomice, že má relativně dobrou úroveň sladění s evropským AKI. A to znamená, že má k dispozici správnou legislativu, správné strategie. Problémem, jak je to v celém tomto regionu je především otázka implementace, takže bude potřeba politické vůle a možná obtížná rozhodnutí. Na druhé straně Země se potýká eh, s jednou nejhlubších politických krizí za poslední roky. Parlament byl bojkotován hlavní opoziční stranou po více než rok. Situace se zhoršila ještě dále po eh, zveřejnění utajovaných rozhovorů, kde se ukazovalo, že docházelo k, ke korupci na vysoké úrovni. Aby se politická krize překonala, tak jsme schválili eh, dvoucestnou strategii. Jednak politickou dohodu, které se podařilo čtyřmi politickými představiteli dosáhnout loni v létě, jak už jsem říkala, to byl rozhodný krok eh, ku předu. Některé mm, závazky se podařilo naplnit ve stanoveném čase. Hlavní opoziční strana se vrátila do parlamentu a zvláštní prokurátor byl jmenován v září. Je mi líto, že některé další lhuty eh, bohužel naplněny nebyly nebo až s velkým spožděním a to za aktivní účasti Evropské unie. Zároveň eh, s politickou dohodou z června loňského roku jsme představili soubor naléhavých reformních priorit, eh, kde nám šlo o to, abychom vyřešili zejména problémy s právním státem. Politická vůle je důležitá i zde. V naší zprávě uvádíme, že komise je připravena rozšířit své doporučení eh, tak, eh, že bychom doporučili zahájení přístupových jednání, ovšem za podmínky nada trvalého uplatňování loňské dohody a také za podmínky implementace naléhavých reform. Všem průběžně monitorujeme a budeme vás eh, o monitorování informovat. Jak sami říkáte ve svém usnesení, mezietnická situace zůstává velice křehká. Proaktivní opatření eh, tedy potřebujeme i nadále, abychom řešili otázky vztahů mezi etniky a vybudovali větší důvěru mezi nimi eh, sem se dostávám k rámcové dohodě. Ohry ta musí být naplněna. Dobré sousedské vztahy jsou rovněž pro zemi velice důležité. Je potřeba vyřešit problém s názvem země, to je prioritní záležitost země je také v popředí evropské uprchlické migrační krize a záměrem komise je nadále této zemi pomáhat. Vážení poslanci, těším se na dnešní diskuzi. Děkuji. Děkuji a nyní přejdeme k řečníkům pro zapolitické France, frakce. Pokud jde tedy o eh, usnesení týkající se firm, eh, máte, každý z nich bude mít slovo na dvě minuty a nyní dávám slovo panu Vajglovi jménem ALDE. Prosím. Předsedující, ministrica. Pane předsedo, pane, paní ministrině, milá Žanin, pane komisaři Háne, eh, abych, dovolte, abych hned na začátku řekl, že vám musím poděkovat za laskavá slova na adresu naší spolupráce a musím říci, že e, bylo i naším potěšením s vámi spolupracovat. My jsme společně připravili návrh rezoluce s e, vynikajícími kolegy, kteří předložili 300 pozměňovacích návrhů, nejenom že jsme čekali příliš dlouho eh, na tuto zemi jako na kandidáta, ale také i vlastně teď je to země, která čelí hm, velké výzvě tisíců uprchlíků na svých hranicích, eh, kteří jsou na balkánské cestě a my se snažíme tyto dveře zavřít. V červnu hm, hm, by měla skončit politická eh, krize a pokud ty volby proběhnou podle no- normálních standardů, tak potom komise by měla reagovat a zahájit vyjednávání s Makedonií o vyjednání o přistoupení a e, zahájit tedy proces rozšiřování. Makedonie splňuje podmínky AKY a i vykazuje stabilní růst, snaží se o dobré sousedské vztahy a proaktivně přispívá k budování důvěry v tento důvěr, buduje důvěru se státy, se kterými má nevyřešené otázky, tedy s Řeckem a Bulharskem. My jsme apelovali, aby vyřešili různé tedy anomálie, které se týkají korupčních skandálů a mm, samozřejmě musí nejprve tam vytvořit řádně fungující úřad státního zástupce a mm, demokratické instituce různého druhu. Ehm, I je třeba, aby politické strany se dohodly, a mm, i za účasti e, komisaře Hána, i e, je třeba, aby zde i působili mm, mm, nezaujatí mediátoři za Evropský parlament. Nadešla chvíle, aby Makedonie e, udělala další krok směrem k euroatlantické integraci a moje skupina to bude podporovat. Já lituji, že jsme na tuto zprávu dostali pouze dvě minuty, to není fér. Děkuji, je tady na vás modrá karta, pane Weigl, od paní Fosenberg. Akceptujete modrou kartu? Máte slovo. Paní Fosenberg. Ano, eh, paní Vosenberg, půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Milý kolego, já jsem pozorně poslouchala vaši pozici týkající se firmu. Víte, že v této chvíli staví jízdy, eh, vypouští slzný plyn a eh, na hranicích eh, dochází k humanitární krizi. Tento postoj Firomu vůči tomuto velkému evropskému problému, myslíte si, že bychom to měli vzít do úvahy mm, v kontextu vyjednávání o přistoupení k EU? Děkuji. Takže, pane Weigl, máte slovo, půl minuty na odpověď. Já musím eh, přiznat, že ta technika a překlad eh, byly, byl špatný, takže jsem nepochopil smysl eh, otázky, jenom se budu snažit odhadnout. Samozřejmě je to velký problém pro malou zemi, když musí řešit mm, takový velký problém na hranicích. Ano, Evropská komise, Evropská unie, myslím, musí pomáhat Makedonii při řešení tohoto problému na hranicích. Pokud toto byla vaše otázka, děkuji. Děkuji. A příští další řečník za EPP, eh, e Evropskou lidovou stranu, na minutu má pan, minutu má pan Kelam. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já chci poděkovat zpravodaji Weiglovi za velice konstruktivní a inkluzivní přístup, protože to je velice složitá záležitost. Ano, Makedonie je kandidátem již deset let nyní. A považovala se dříve za nejvíce pokročilého kandidáta, pokud jde o přijímání AKY Avšem, avšak tato eh, přístupová jednání byla v radě zablokována několik let. Tato zpráva především hovoří o nutnosti zavést stabilitu a e, ducha spolupráce mezi politickými silami v zemi. Bez vzájemného respektu, bez respektování základních svobod, včetně svobody tisku, tak nemůže existovat důvěryhodný stát s eh, principem vlády práva a e, i zablokování výsledku voleb to není úplně v souhladu s funkční demokracií a poškozuje to zemi. Nové volby budou klíčové pro nás, pro všechny a my apelujeme na všechny strany, aby e, respektovali dohodu. Děkuji za e, socialisty a demokraty. Dám na minutu slovo panu Hawitovi. Já jsem byl zpravodajem a také stínovým zpravodajem pro tuto zemi a jsem eh, odhodlán pomocí přistoupit k Evropské unii a jménem SAD jsem byl velice rád, že jsem mohl s kolegy z EPP a dalších stran Eh, podpořit politické strany Skopje v demokratickém procesu. Nicméně došlo k politické krizi a kdy nespochybňujeme závazek Evropské unie, ale situace v zemi byla obtížná, proto zítra musíme při hlasování vyslat jasný eh, signál. Jak řekl pan Hán, Evropská komise učinila pozitivní doporučení eh, zahájit přístupová jednání na základě splnění um, požadavku politické dohody, k jejímuž vyjednání jsme přispěli. Rada ho eh, v prosinci ve svých závěrech eh, podpořila a my eh, se shodujeme s tímto názorem. Je potřeba postupovat v demokratickém procesu, jinak bude doporučení zahájit jednání staženom. Je potřeba zlepšit situaci médií, my jsme se v tomto slova smyslu vyjádřili jako pozorovatelé. Bohužel um, tyto priority nebyly součástí eh, dřívější dohody. Postoj Rady a komise chceme v parlamentu zítra podpořit. Je potřeba pokročit eh, se strukturálními reformami. Pan komisař Hán potvrdil, že došlo k určité regresi. Eh, také jsme vzali na vědomí, že zvláštní státní zástupce, který vyšetřuje závažné eh, politické činy, nás informovala, eh, tato zástupně nás informovala, že eh, bohužel místní justice s ní dostatečně nespolupracuje a tak zítra v usnesení zopakujeme, že je potřeba zajistit autonomii pro její práci. Já a moje skupina se nepřipojíme k těm, kteří chtějí Eh, atakovat tuto zemi kvůli migrační krizi. My naopak cítíme solidaritu se Skopje, stejně jako s dalšími eh, zeměmi dnes eh, ovšem vysíláme velice silný a kritický signál, že politici zatím nesplnili všechny své povinnosti a závazky a že jiná alternativa není, než tyto závazky splnit. Není to signál vůči makedonskému eh, obyvatelstvu, ale týká se to demokracie a lepší budoucnosti pro vaši zemi. Jsme si jisti, eh, že víme, co se přeje místní lidi a je potřeba, aby jejich politici jim k tomu pomohli. Děkuji, pane Hovite. Je tady na vás modrá karta od paní Sakorafa. Akceptujete ji, pane Hovite? Tak prosím, paní Sakorafa. Děkuji. Eh, usnesení zmiňuje, že komise, rada a parlament souhlasí eh, s tím, aby Eh, vyjednávání o přístupu byla spojena nebo závesela na, eh, na zprávě o pokroku a prioritách reformy z června července. Kde jste tady eh, toto viděl? Je to váš pozměňovací návrh? Rada z 15. prosince v odstavci 38 závěru uvádí, že vlastně žádá o stanovisko komise, pokud jde o začátek vyjednávání to vlastně neprokazuje, že souhlasí. Ano, já eh, se stojím za těmito pozměňovacími návrhy, ale musím říci, že naši přátelé ve Skopě nikdy nevyužili nevyřešené otázky eh, jména k tomu, aby nepracovali na svých prioritách. Proto poprosím i druhou stranu, abyste v zájmu své země také se snažili vyřešit eh, problematiku jména země. Děkuji. A nyní dávám slovo na minutu za EKR panu Džambackému. Kolegy, uvažujeme komisar Han, uvažujeme господин Tanuk. Vážený pane předsedo, pane komisaři, Chtěl bych poděkovat panu Vajglovi za přípravu zprávy a za veškerou jeho práci. Já jsem z Bulharska a jsem také členem EKR. My podporujeme členství Makedonie v EU, ale Samozřejmě to musí být na základě zásluh. Navíc existuje časový plán pro přistoupení země k EU. Makedonie je v krizi, došlo k určité regresi pokud jde o nedávný vývoj, dochází k cenzuře médií, práva bulharské menšiny v zemi jsou pravidelně porušována. Není pochyb o tom, že Makedonie by neměla používat své jméno jako záminku. Makedonské úřady by se měly snažit e, vyřešit řešit problémy svých občanů, aby mohli požívat plných práv a svobod. Nikdo by neměl překrucovat e, Eh, dějiny eh, a ohrožovat nenámistnými projevy a prohlášeními sousedské vztahy. Je na vás modrá karta od pana Canyho. Pan Sany, pane Sany, máte slovo na 30. Děkuji. Já, eh, vážený kolego, vy pocházíte vlastně ze sousední země a hovoříte stále o Makedonii. Jí ostatní. Já doufám tedy, že to nebyla nějaká chyba tlumočení. Nazývají zemi Firom. Myslíte tedy, eh, že eh, by to není zavadějící a jak vlastně tady toto eh, jméno by se mělo vyřešit podle vašeho názoru? Vážený pane kolego, Bulharsko byla první země, která uznala nezávislost Makedonie s tímto jménem a názvem země. Velice dobře víme, že někteří kolegové toto jméno neakceptují a dávají přednost bývalé Jugoslávské republice Magentonie a tak dále, ale moje země uznala Makedonii s názvem Makedonie a proto toto jméno také záměrně používám. Děkuji, pane Čambacky. Tady u tohoto bodu dovolte mi jakožto předsedajícímu tady této schůze, abych se odkázal na rozhodnutí Evropského parlamentu, které které vlastně zdůraznil pan Martin Schulz, předseda parlamentu v dopise z 19. února. Přečtu anglicky ten text. Je třeba zvláště věnovat pozornost ve všech diplomatických, politických a správních záležitostech jméno FIROM, což je mezinárodně uznávané jméno této země. Takže Dávám nyní slovo na minutu a půl slovo paní Sakora Fajmenem GUE. Děkuji, děkuji, milí kolegové. U příležitosti této zprávy v minulém roce jsem zdůraznila, že eh, my bychom měli eh, se snažit zmírnit negativní důsledky, eh, které brání pokroku v této zemi a vývoj nám zcela potvrdil, jak tam mm, tato země neplní v různých sektorech a to kulminovalo v volbách. Vzhledem k politické dohodě, která byla dosažena v červenci, a jde o mm, korenská kritéria, fungování demokratických, demokratických institucí, svoboda projevu, nezávislost soudnictví, médií, tak toto zatím se neplní, to se vůbec neblíží evropskému AKI, leda, že bychom byli snad slepí. A pokud jde o uprchlíky, je nebezpečné firom kvalifikovat jako důvěryhodné partnera, když každý den porušuje mezinárodní smlouvy, eh, zavírá hranice, a mm, dochází tam k porušování práv, jenom stačí se podívat na to, jak se chovají, to není spolehlivý partner. Já myslím, že otázka názvu není bilaterální otázkou mezi Firomem a Řeckem, jak se píše ve zprávě, to je otázka mezinárodní a jediná cesta, jak to řešit, je pokračovat ve vyjednávání pod záštitou OSN, tak jak to akceptovaly obě strany. Eh, řešení striktně musí zapadat do vztahu dobrého sousedství, které jsou zásadním prvkem pro rozšíření a pro stabilizaci a mm, pro eh, podporování míru mm, v této zemi a eh, mm, samozřejmě tady jinak výsledky by byly tragické. Děkuji a nyní má slovo pan Meseres. Uh, Pan zpravodaj odvedl vynikající práci a bylo mi potěšením s ním jako vždy spolupracovat. Toto usnesení je velice silné, zasluhuje si podporu celého parlamentu. Vážení kolegové, mohl bych zde zdlouhavě hovořit o tom, jak důležité je implementovat červnovou dohodu, jak je potřeba přistoupit k reformám, jak všichni političtí aktéři musí jednat odpovědně a najít způsob, jak spolupracovat v zájmu bývalé Jugoslávské republiky Makedonie a v zájmu makedonského lidu. A to by všechno byla pravda, ale to, co bych chtěl zdůraznit především, je, že my jako Evropská unie máme také svou odpovědnost v celé věci. A nejde jenom o otázku názvu země, to je jeden problém, ale ne mm, jediný. Význam mm, toho, co říkala rada, že je potřeba najít celoevropské řešení pro migrační krizi, to velice úzce souvisí s otázkou eh, firm Předseda komise eh, přislíbil určitém eh, oddechové období před eh, dalším rozšířením a to další prvek, který musíme v této souvislosti vnímat. Toto jsou velice důležité záležitosti, které přispívají k celé perspektivě regionu západního Balkánu my tento region každý den ztrácíme a přispíváme k politické, no, umožňujeme politický eh, chaos a to si myslím, že historicky je velice špatné. Děkuji. Děkuji za skupinu eh, Svobody a přímé demokracie. Minutu má pan Koral. Ano, bylo to přesno 2004, když eh, Eh, zahájilo se mm, před deseti lety přistupování Makedonie, což bylo náhle přerušeno, mm, poněvadž eh, tam je deficit eh, v oblasti demokracie a nyní je evidentní, že my máme úkol, povinnost Eh, za to, aby Makedonie se dostala zpátky na tuto cestu. Samozřejmě za splnění určitých předpokladů, jako je reforma médií, svobodná média, ne pod vlivem vlády jako je boj proti korupci. A ten boj musí být efektivní na různých úrovních, jako je podpora eh, spravedlnosti, justici a eh, zvláštní prekurátor a musí eh, tedy skutečně eh, stíhat ty vyniky. A potom i předpoklady pro svobodné regulární volby, to znamená volební registry, které se musí eh, vytvořit řádně. A doufáme, že takto Makedonie splní demokratické podmínky a bude se moci stát zemí s přátelenou, se kterou budeme spolupracovat. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo na minutu a půl za eh, FN panu Bejovi. Rozhodně v Evropském parlamentu se zprávy podobají. Ve své expansionistické vůli Evropská unie stále vyzdvihuje dva požadavky, které se zdají, že více než ostatní podmiňují přístup nových států. Vstup do NATO, jehož existence už není odůvodněna od rozpadu Varšavské smlouvy a šíření ideologie pohlaví se, se z požadavky různých společenství. Tak článek 22 usnesení požaduje, abychom sledovali model Unie v uvozovkách v oblasti diskriminace založené na sexuální orientaci a na totožnosti pohlaví. Je to velmi vágní koncept, který umožňuje ospravedlňovat narušené ideologisty. Vaše posedlost vám brání vidět skutečné problémy, které musí Makedonie řešit. Hovoříte o Romech, tady ty bandy spokojených trubadurů, které byste chtěli vidět všude, kromě zahrad vašich chalup. Ale ani slovo o makedonských Albáncích a přitom ti tvoří eh, menšinu, která se stále, jejíž rozpočet se zvyšuje a jejíž požadavky ohrožují stabilitu země, zejména od samoproklamované samostatnosti Kosova. Ostatně na, hist, na hist, hranicích vlastně vyža, došlo k velkým eh, protestům Albánců makedonských. Jedná se o problém, který se týká nás všech tady těch migračních toků a já bych rád přivítal nedávna opatření, která přijali makedonské úřady. Co se týká posledního samitu Vyšegrádské skupiny, tak prezident Georgi Ivanov ukázal, že více důvěřuje vedoucím představitelům Budapešti než bruselským byrokratům, pokud jde o řešení přítoku imigrantů. Děkuji. Dáve, dála vám slovo na minutu panu Zariano Polusovi za nezařazené. Děkuji. Já si myslím, že otázka firm by měla posílit evropskou kapitolu na Balkánu jakožto oblasti pro investice a jakožto terénu in konfrontace s ruskými zájmy. Lid musí platit za tyto eh, plány eh, vedoucích představitelů. Postupy zač- Eh, ty procedury začaly válkou, občanskou válkou, která v této zemi eh, řádí. A my jsme vlastně nyní uzavřeli hranice a balkánskou cestu pro uprchlíky. Dochází tam k policejním represím a máme tady teď všechny ty, kteří jsou zablokovaní v Evropě. Tato politika, která opakuje, eh, tu, eh, kterou opakuje skupina přátel z Makedonie, vytváří demarkační eh, linii a z Balkánu vlastně se je takový sud střelného prachu. Evropa je systém, který vlastně vede k antagonismům, k chudobě a k válce. Děkuji. Děkuji. Na minutu má slovo pan Preda. Jak dobře víme, eh, na konci roku 2015 Evropská komise eliminovala slovo pokrok z názvu zprávy, kterou každý rok eh, připravuje pro kandidátské země. A v některých případech to možná neplatí, ale pokud je o Makedonii, já myslím, že to byla dobrá volba. Již nemůžeme hovořit o pokroku a spíše by bylo vhodné hovořit o regresu v případě Makedonie, Makedonie, protože to je pravda. Za to mohou politici na místě. A ti, kteří systematicky především bojkotují politické řešení, radikalizují se. A někteří kolegové tady je k tomu snad povzbuzují to je v rozporu s politickou kulturou. Hlavní charakteristikou politické kultury je dialog a oni tam žijí v neustále politické krizi. Chceme, aby se věci změnily a proto všichni politici by měli se chovat zodpovědně a zodpovědně plnit přijaté závazky. Já osobně jsem byl zklamán, když jsem viděl, jak rychle eh, socialisté se zbavili závazků, které na sebe vzali na začátku. Já opakuji tedy, jakou rychlostí se zbavili socialisté závazků, které eh, mm, byly, eh, eh, které zešly z voleb a v Dubnu pane. Vaši kolegové mohli kolegové, ostatní kolegové mohli mm, překročit dobu a vy mě nenecháte dokončit. Ano, vy jste překročil dobu, takže musíte respektovat rozhodnutí předsedy, takže prosím, posaďte se. Já myslím, že vydáváte přednost vašim kolegům, e, to z vaší skupiny, to se nechováte neutrálně. Já jsem vám do, dal slovo na delší dobu, než jste měl, takže nezneužívejte mé eh, trpělivosti. Na minutu a půl pan Fajon. Tato země se potýká s obrovskými problémy. Politická dohoda mezi vládou a opozicí z června loňského roku byla mm, důležitá, ale teď je třeba prokázat, že je tady vůle ke změně. Potřebujeme zásadní reformy potřebné pro budoucnost země. A co je teď důležité, je, aby sami občané měli možnost hlasovat v demokratických volbách, ale bohužel stále chybí nutné základní podmínky podmínky pro organizaci voleb, například svoboda médií, ta musí být zajištěna, pokud mají proběhnout skutečně demokratické volby. To je základním prvkem každé demokratické ehm, společnosti. Je to důležité pro demokracii a případné přistoupení k EU, ale tady vidíme nedostatky. V zemi probíhá politická krize, kromě toho eh, se potýká s přílivem uprchlíků, což je obrovský úkol k tomu musíme projevit eh, solidaritu. Aby se Makedonie dokázala se situací vypořádat, eh, musí přijmout řadu opatření, ale co je nejdůležitější, je, aby byla přijata veškerá potřebná opatření pro zorganizování demokratických voleb v červnu. Děkuji a nyní dávám slovo na minutu panu Mariasovi. Děkuji. Již několik, před, před několika dnes Evropa zavřela eh, své hranice s výsledkem, že máme více než 15 tisíc uprchlíků, kteří jsou eh, zablokováni země zejména porušuje ženevskou úmluvu z roku jenom tak jak řekl bank Pan Ki-moon, generální tajemník OSN ale nic, neudělalo se nic, aby se přinutilo Skopje, aby dodržovali povinnosti vyplývající z mezinárodního práva. Oni v podstatě také porušují a porušili eh, integri, územní terito, eh, integritu eh, Řecka. Používají chemické produkty, slzný plyn, aby zastrašili uprchlíky, aby jim zabránili přibližovat se k hranicím a k těm bariérám, které tam byly vybudovány. Pane zpravodaji, měl by byste používat pojem firom a nikoliv Makedonie, protože tím porušujete rozhodnutí OSN, které e, uznalo Skopje a zemi s názvem firom a nikoliv Makedonie. Jsem proti e, přijetí e, firm do Evropské unie. Děkuji, nyní dávám slovo na minutu panu Jakovčiču. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval kolegům z parlamentu a chtěl bych jim hm, poděkovat za vynikající práci eh, ve snaze stabilizovat Balkán a Firom. Ano, zde bych chtěl pozbuzovat kolegy v Řecku i v Makedonii, aby našli společný jazyk a dohodli se na těch různých věcech jako e, zpravodaj k iniciativě Jaderské unie, tak musím říci, že podporuji e, obsah zprávy. Je pro Makedonii velice důležité vstoupit do, do této strategie Jaderského moře a takto budeme schopni pomoci této zemi, která tak potřebuje. Pane Háne, prosím, snažte se Eh, maximálně se snažte, aby tisíce lidí na hranici dostali pomoc, abychom vyřešili tuto situaci, poněvadž je neudržitelná. Děkuji a na minutu má slovo pan Carver. Jak jsme tady už se slyšeli, jméno Makedonie eh, je diplomatickým problémem již od rozpadu Jugoslávie. Jako kandidátská země má aspirace na členství v EU a musí e, se sladit s naší zahraniční politikou. E, moje země podporuje přistoupení, ale důležitá je právě e, ta osa společné zahraniční politiky, Makedonie a otázka jeho názvu nicméně ukazuje na to, že Eh, Evropská unie tady slouží zájmům eh, svého členského eh, státu. Pane předsedo, Evropská unie má zdiskreditovanou zahraniční politiku také v Gibraltaru, kde máme také evropské občany. Velká Británie také není nemá žádné preferenční zacházení, pokud jde o tuto problematiku. Děkuji. Děkuji. Je tady na vás eh, modrá karta od pana Tenoka. Přijímáte ji? Panem Tanoku, bez mikrofonu. Vy jste poukázal na Gibraltar, což není součástí této rozpravy. V případě Brexitu eh, Jakou páku si myslíte, že bude mít Spojené království na madridskou vládu, aby udržela otevřenou gibraltarskou hranici? Proč si myslíte, že by všichni Gibraltarané hlasovali pro to, abychom zůstali ve, velké, v, v Evropské unii? Protože dobře vědí, že to je jediný způsob, jak donutit Španělsko k tomu, aby ponechalo hranici otevřenou. Prosím, vyjádřete se. Pane eh, Carvere, máte 30 vteřin. Jakmile ty si uvědomíte, že EU nevyřeší všechno, to eh, není upřímné. Španělsko má své eh, teritoria také eh, v Africe. My máme Gibraltar, ale jsou tady i mezinárodní organizace, jako je Rada bezpečnosti OSN, kde jsme stálými členy a já si myslím, že bychom byli v lepší situaci, kdybychom hájili britské zájmy a zájmy britských eh, občanů včetně vzdálenějších území právě na těchto fórech Děkuji. Máme čas do 23. června, abyste si podiskutovali o těchto otázkách. Nyní dávám na minutu slovo panu Epitiderisovi za nezařazené. Děkuji, <clears throat> děkuji, pane předsedo. Dokument pana Weigla přestože je oficiální, tak uvádí pojem nebo název Makedonie, čímž porušuje etická pravidla a způsobuje takto e, vlastně znepokojení řeku a toho bychom se měli vyvarovat. Tato zpráva e, Eh, uvádí požadavky týkající se demokracie. Strany ve Skopě se nemohou dohodnout ohledně voleb, odsunují datum voleb. I když ty volby proběhly, tak nikdo neví, zda vlastně bude nějaký demokratický proces a zda výsledky budou akceptovány. V té zemi je vysoká míra korupce, není tam svoboda tisku, není tam nezávislost justice. Práce Eh, státních zástupců eh, je bržděna a lidská práva jsou porušována. Firom eh, porušuje povinnost země, která vyjednává o přistoupení, narušuje vztahy dobrého sousedství, uzavírá své hranice. Došlo tam k určitému zcizení historie, dějin, kultury a formulování expanzních tendencí směrem k Řecku. A s touto zemí chcete, abychom vedli jednání o přístupu? Turecko nestačí, chceme mít ještě dalšího vyděrače? Prosím, dokončete, musíte dokončit váš příspěvek. Dýni dávám na minutu slovo panu Kukanovi. Pane předsedo, chci skutečně poděkovat Ivo Vajglovi za tuto zprávu. Makedonie je v obtížné situace. Politická krize ještě neskončila a spolu s migračními toky a ta situace v této zemi ještě slabší, křehčí. Jsem přesvědčen, že tato země potřebuje naši podporu Evropský integrační proces je klíčem pro budoucnost této země. Musíme se tedy angažovat, pomáhat při posilování demokracie a politické stability. Tak, aby věci se hnuly vpřed, tak musí dojít k implementaci e, politické dohody z minulého roku, včetně e, dobře připravených voleb v červnu a implementace naléhavých reformních priorit. Je nešťastné, že Makedonie čeká pořád čeká na zahájení přístupových jednání, sedm let čeká a vzhledem k těmto výzvám, tak je třeba zintenzivnit úsilí tak, abychom je dostali na evropskou cestu. V tom my musíme pomoci. Děkuji. A nyní pan Pikula. Mm-hmm.

Já bych chtěl mm, poděkovat panu Weiglovi za velice eh, objektivní analýzu eh, tohoto neklidného roku ve republice Firom. Stejná doporučení eh, se týkají otevření přístupových jednání, vyřešení otázky názvu s konkrétními kroky a i Eh, vyřešení vnitřní politické dohody. Vítáme tedy dohodu mezi vládou a opozicí. Status quo eh, však by mohly ještě znásobit problémy v této zemi, které by se mohly stát chronickými, mohly by se dokonce přelít i dále jinam za, za tuto zemi. Eh, nemluvě o uprchlické krizi, protože zde Makedonie je eh, v podstatě eh, na, v první linii tomuto vystavena. Je to země několika etnik, malá země, která je zmítána různým, různými problémy, jako nelegální odposlechy, vyhrožování novinářům, všude rozšířená korupce což vede, že společnost je velice rozdělená, je zde i, a, žádný, e, absentuje úplně politický dialog, e, což jenom po, e, ještě prohlubuje atmosféru nedůvěry. Děkuji. Pane Christoforos, ano, máte slovo. Já sleduji diskuzi a lituji, že parlament nerespektuje rozhodnutí OSN. Pokud jde o název Skopje, někteří kolegové stále eh, používají slovo Makedonie a ne Firom. A to se ani Titovi nepodařilo po druhé světové válce, kdy eh, vytvořil nový stát a eh, rozdělil tedy ty různé řecké symboly a názvy a tudíž bychom neměli zde používat e, název, který je čistě řecký název. Makedonie, to je kultura, civilizace, řecká civilizace, je to z řecké historie a mm, tady není možné tedy používat tento název. A nemůžeme e, tak se snažit mluvit za Tita. Pane Pikolo, máte 30 vteřin na odpověď, kolego. No, já chápu, že jste citlivý na toto téma, ale musím říci, že v mezinárodních jednáních je Makedonie uznána podle jména, které má v ústavě a které používá, ano, firom, dobře, ale moje země, Chorvatsko, uznalo e, tento zemi podle jejího ústavního názvu e, a takže budu používat toto jméno, i když jste na to tak citlivý. Děkuji. Děkuji pane předsedající pane komisaři Pan Černecký. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat panu Weigelovi za vynikající zprávu. Také si cením práce komisaře Hanna, pokud jde o postupném rozšiřování EU. Já si myslím, že Makedonie nebo Firom. Budeme tedy používat tento název, že Firom eh, je součástí evropské civilizace a Skopje tedy patří, abych to řekl neutrálně, do Evropské unie a nelíbilo by se mi, kdyby se problémy s demokracií ve Firomu řešily jako záminka pro zpomalení uh, cesty z kopie k EU. Já si myslím, že pro evropské úsilí tohoto národa musíme podpořit. Děkuji. Nyní dávám slovo panu McAllisterovi na minutu. You, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já si myslím, že tady jsou zásadní tři věci, aby firm Eh, byl zpátky na správné cestě. Jednak všechny politické strany na sebe musí vzít svou odpovědnost eh, a musí začít plně provádět eh, veškeré své závazky a to trvale. Za druhé země potřebuje připravit předčasné parlamentní volby a zajistit spravedlivý volební proces a za třetí boj s korupcí musí pokračovat a to odhodlaně a objektivně. Firom potřebuje naši podporu v Evropském parlamentu. Já doufám, že toto usnesení bude důležitým příspěvkem k tomu, aby tato země eh, vytrvala na své cestě k EU. Zvláštní slova díku chci věnovat panu zpravodajovi Vajglovi. Děkuji a nyní dávám slovo na minutu panu Frunzulikovi. Ladies and gentlemen, Dámy a pánové, já jsem zaznamenal rozhodnutí makedonského parlamentu 23. února vytvořit eh, stanovit si nové datum pro předčasné parlamentní volby 5. června letošního roku. Skutečnost, že nedošlo ke konzonzu s opoziční stranou, to je politování hodné a představuje to promeškanou politickou příležitost. Pokud jde o média a reformu ta může být spožděná až do voleb. Já věřím, že všechny politické strany v Makedonii by se měly vynasnažit, aby vytvořily podmínky pro důvěryhodné předčasné volby a že smlouva všech politických stran je zásadní eh, pro eh, implementaci preštinské dohody. Pokrok eh, při implementaci reform je také více než potřebný v řešení eh, problému s Řeckem a Bulharskem nesmíme považovat eh, za překážku pro to, aby eh, pokračoval proces přistoupení k EU a k NATO. Naopak musíme všichni vyjednávat konstruktivně a musíme vzát v pota, vzít v potaz zásady EU i OSN. Děkuji. Pane Fronzole, co je tady na vás modrá karta ze strany paní Spirakis. Akceptujete ji? Tak paní Spirakis, máte slovo. Děkuji. Máte slovo na 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vás poslouchala velmi pozorně, když jste hovořil o těch bilaterálních a různých otázkách v daném regionu, ale ráda bych vám položila tuto otázku. Podle údajů Asociace novináři bez hranic Eh, tak bývalá Jugoslávská republika Makedonie má 78 míst méně než eh, dříve a je na posledním místě. Dochází tam ke eh, porušování svobody médií, svobody vyjadřování, k represi ze strany státu. Ne, nepůsobí vám obavy toto porušování tak významného kritéria pro Evropu, pro země, která už žádá o datum vstupu Máte 30 vteřin na odpověď s určitou tolerancí, která je pro mě typická. Ano, Makedonie musí naplnit veškeré požadavky eh, ve všech těchto záležitostech. To je zjevné, ale zároveň nemůžeme eh, nechat tyto země západního Balkánu v jakési šedé zóně. Je potřeba je postupně integrovat do Evropské unie a NATO, pokud chceme zajistit budoucnost eh, těchto organizací. Je to důležité pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji také a nyní dávám slovo na minutu panu Tanokovi. Makedonie je kontinentální země, malá země s velkými tenzemi a určitě tady hodně profitovala z větší euroatlantické integrace. Dočasná vláda Makedonii sdílí tento názor a je správné, že se uchází o členství v EU, tak aby vůbec došlo k pokroku a aby pokročila její ekonomika. Musíme podporovat kandidaturu Makedonie, musíme apelovat na členské státy, které mají mají pořád problémy, aby se snažili o kompromis, o řešení, především ten problém s názvem. Pokud jde o migrační krizi, tak Makedonie pod velkým tlakem a také i zde budou volby v červnu, takže to jsou velice citlivé záležitosti i vzhledem k interetnickým vztahům, které vždycky byly v této malé zemi velice křehké. Přístupová jednání s Makedonií byla zablokována příliš dlouhou dobu a již nemůžeme mrhat časem a by ten proces se táhl ještě více. Stejně jako mm, postoupili vpřed další státy na Balkáně, takže já nechápu, proč Makedonie pouze pouze kandidátskou zemí obklopenou ze, zeměmi, které jsou již všechny v EU. Děkuji. Děkuji, pane Tanoku. Je tady na vás modrá karta od pana Plenkoviče. Akceptujete modrou kartu? Ak- pane Plenkoviči, máte 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Pane Tanoku, vy jste zmínil, že jste pro přistoupení Makedonie k Evropské unii a pro zahájení přístupových jednání. Vzhledem k vaší zprávě o Černé hoře a členství této zemi v NATO, tak co si myslíte, má komise mm, dostatečné prostředky, které tam poskytuje, aby vyřešila problémy na hranici mezi Makedonií a Řeckem, což je situace, která eskaluje každou chvíli? 30 vteřin odpověď. Striktně řečeno, to není přímo propojeno s Černou horou, kde já jsem zpravodajem. Černá hora nemá takové tlaky na hranici jako Makedonie samozřejmě 700 milionů euro, pokud si pamatujete to číslo, já nejsem v tom příslušném výboru, ale vím, to je částka, která byla vyčleněna jakožto pomoc Makedonie, skutečně pod obrovským tlakem uzavření hranice, ale já jsem názoru, že nemůžete mít neomezené množství migrantů. Eh, tam musí být nějaký díl, nějaký obchod, nějaká dohoda, jako třeba s Tureckem. Doufejme, že to zpomalí ten tok a já doufám, že západní Balkán bude schopen tomu čelit a že budeme mít program s Tureckem, který umožní těmto lidem, aby zůstali v táborech eh, v Turecku, v Libanonu, v Jordánsku a ne, eh, radši než aby eh, se snažili dostat se do Evropy. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Kefalo Janesovi na minutu. Problém vyjednávání mezi Evropskou unii a firom to není problém názvu, to je nedostatek demokracie, která, což existuje v, ve firom. Pane předsedo, dodržování kodaňských kritérií je to, o co nám jde. Kodaňská kritéria jsou eh, a obsahují také vztahy dobrého sousedství mezi státy. Ve zprávě Evropské komise bylo zdůrazněno, že dochází k regresi v oblasti justice, nedostatečná transparentnost ve fungování médií a porušování demokratického režimu. Zpráva to, že se ve zprávě používá název Makedonie, eh, budí dojem, že Evropský parlament eh, zastává pozici pro Skopje. Otázka názvu není bilaterální otázkou, to je mezinárodní otázka a jakožto mezinárodní musí být řešena v rámci Spojených národů. děkuji a nyní dávám slovo na minutu a půl panu Vulčerovi. Děkuji. Nedostatek, korupce, nedostatek demokratických procesů, nedostatečná svoboda médií, to vlastně všechno obsahují velké problémy eh, této eh, země. Největší výzva je určitě migrační krize. Všichni uprchlíci jsou na cestě eh, do Evropy, procházejí touto zemí. Skopje se snažilo čelit této eh, výzvě také s pomocí EU. A skutečně hovořím z vlastní zkušenosti, zavření balkánské cesty je rozpomplné rozhodnutí. Nevládní organizace jsou připraveny pomáhat v této zemi a podporovat obyvatelstvo. na druhé straně jsou zde samozřejmě ty profesionální sítě převaděčů. Při poslední návštěvě v minulém týden jsem byl konfrontován s tím, jakým způsobem se zachází s těmi uprchlíky, že dochází k tělesnému násilí a takovéto zacházení eh, vlastně porušuje také schopnost integrace této země, ale musíme se zamyslet také nad tím, že země hraje, eh, by měla hrát ústřední roli při uzavření balkánské cesty. Děkuji. A nyní dávám slovo na minutu panu Peterlemu. Děkuji. Já chci poděkovat panu Weigelovi za velice odpovědnou práci a smysl pro klíčové záležitosti. Politický vývoj v loňském roce ukázal, jak je potřebná evropská perspektiva pro Makedonii firm a že to nezáleží pouze na vůli této země reformovat se, ale také na vnitřní stabilitě a demokracii. Je mi líto, že následky vnitřního politického vývoje vůbec poprvé eh, se stávají podmínkou pro rozšíření doporučení Evropské komise. Pouze důsledná implementace teď může posílit důvěryhodnost přístupového mm, eh, procesu a může stabilizovat politický obraz tohoto kandidátského státu. Také chci poukázat na pokrok v celém tomto regionu směrem ke Evropě. Děkuji. Pane předsedo, budování Evropy nebude hotové bez zemí západního Balkánu. Nechci hovořit o migrační krizi, ale problémy eh, zde překračují jednotlivé země. Myslím si, že nenávistná prohlášení by neměla být eh, v příručkách těch, eh, kdo se považují za Bulhary, by měly mít možnost eh, slavit eh, historická výročí v obou zemích. To doporučení se opakovala velice často a já se říkám, proč je tady ta akumulovaná nedůvěra za poslední roky. Je to eh, dědictví komunistického režimu, které se nám zatím nepodařilo překonat. Dimitri Talev eh, mě řekl, že dvě knihy jeho dědy byly ve Skopě vydány, ale porušilo se tak autorské právo. Spisovatel byl označen za makedonského, jeho eh, označení bulharské bylo zaměněno za makedonské. Pokud Makedonie chce skutečně přistoupit do EU za těchto obtížných podmínek, tak eh, bude muset překonat dosavadní praxe a postupy. Děkuji. Nyní na minutu paní Peter. Děkuji. Evropskou Potpuno se slažem s ním u konstataci. Pokud jde o členství Makedonie v NATO, a zahájení přístupových jednání s EU, tak já plně chápu, že Makedonie došla nejdál, pokud jde o harmonizaci eh, legislativy e s EU, s aký komunitér. A já proto vyzývám radu, aby zahájila přístupová jednání a aby později tedy byly vyřešeny bilaterální otázky. Kromě toho jsem znepokojena tím, že nebyly e, respektovány výsledky makedonských voleb. Já si nemyslím, že je dobré e, posunovat, odsunovat volby Makedonie, e, musí se hrát velmi důležitou roli, pokud jde o zprávu a řízení migračních toků. A Evropská unie by jí v tom měla pomoci, protože Makedonie potřebuje EU a EU potřebuje Makedonii a proto tedy vyzývám radu, aby jednání s Makedonií zahájila. Maletič. Pan Maletič? Paní Maletič? Děkuji vám, pane předsedo. Hned na úvod bych chtěla pogratulovat panu Weiglovi vynikající zprávě. Pane komisaři Háne, chtěla bych se vás zeptat na dvě věci. Za prvé, jestli bychom neměli hledat mechanismus, který by měl posílit administrativní kapacitu v delegaci Evropské komise ve Makedonii. <clears throat> Jde o systém eh, eh, předělování dotací, které potřeba centralizovat, mělo by být co nejjednodušší. A za druhé, jde o to, jak využít 70 milionů euro pro to, aby Makedonie mohla zvládat eh, uprchlickou krizi. Je to země, která by měla zajistit eh, přijímání uprchlíků 70 milionů euro je poměrně hodně peněz. A také bych byla ráda, kdybyste mohl zvážit, jestli všechna ta kritéria, která má plnit Makedonie, plní i ostatní země. Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Περνάμε στην Tím jsme skončili diskuzi o zprávě o bývalé Jugoslávské republice Makedonie a přecházíme k fázi Catch the Eye. Nejprve za politické skupiny, prosím, dodržte eh, dobu dvou minut. Pani Suli. Spoštovani, hvala za besedo čestitam gospodu vajglu za kvalitetno poročilo. makedonija se je v těch zahtevných ke skvělé zprávě. Za těchto okolností, kdy Evropská unie bez tak má problém a potýká se s uprchlickou krizí, Makedonie zůstává spolehlivým partnerem a to navzdory nelehké vnitřní situaci i přes volby a respektují Schengen, šengenské, šengenskou dohodu, dohodu ještě více než členové Schengenu. Takže já se domnívám, že Makedonie je připravena a je opravdu na čase, aby komita, zejména rada, zahájila vyjednávání. Děkuji. A nyní pan Kaputo. Děkuji. Takže je, jsou tu velké rozpory ohledně um, Makedonie z hlediska dodržování lidských práv, um, napětí mezi etniky, um, nedostatek uh, spolupráce a do toho tisíce migrantů, žen a dětí, uzavřené hranice, za ostnatým drátem jen málo lidí může projít a řecké eh, orgány zabavují pasy, potřebují pomoc a nedostávají. Je tudíž důležité považovat přistoupení za důležitou část našeho integračního eh, procesu. Děkuji. Pan eh, Pane komisaři, западните балкани не е заради техните политически елити а заради гражданските общества на тези млади демокрации. за съжаление днес македония е опасно разделена a tazi политическа... Integrace Balkánu je zcela zásadní vzhledem také k občanské společnosti. Jsou tu mm, pochopitelně nebezpečí, nebezpečí související zejména s mm, uprchlickými toky, což může vyřešit eh, jedině Evropská unie a ne slzný plyn. Evropská unie eh, se to nesmí vzdávat. Musíme udržet eh, při životě ten eh, evropský sen této země, možnost přistoupení, možnost zahájit jednání. Takže chceme vyzvat ke konání voleb, které budou regulérní a zahrnou i menšiny. Jedině, jedině tak eh, bude obnovena důvěra v instituce. Pan Christofonos. Pan Christofonos, děkuji pane předsedo. Zpráva o pokroku, kterou předkládá komise za rok 2015, prozrazuje eh, mnohé. Deset let poté, co Makedonie získala statut kandidátské země, nedošlo k žádnou pokroku ohledně názvu nebo řešení územních nároků. E, naopak zpráv, sousedské vztahy se zhoršily v důsledku toho, že ve Skopě byl postaven pomník, který má připomínat eh, řecké historické dědictví. Také je ta, jsou tady nedostatky v oblasti svobody projevu, eh, která je omezována vládou Grybovského. A proto nejsem proto, aby došlo k zahájení eh, jednání o členství. Děkuji, pan Šoltis, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Weiglovi za energii, kterou vložil do přípravy této zprávy. Ta je vynikající. Makedonie čeká v čekárně už více než 10 let. Je velmi zvláštním postavení eh, s ohledem na členství v Evropské unii ve srovnání s dalšími eh, státy západního Balkánu. Samozřejmě, že je potřeba ještě udělat spoustu eh, změn, ale i ta uprchlická krize je velmi důležitou známkou toho, že Makedonie je schopná nést obrovské břemeno eh, pro tak malou zemi. A proto si myslím, že by Evropská komise měla začít jednat místo slov. A měli bychom také se podívat na Makedonii jinými brýlemi. Na jedné straně chceme přehlednout určitě nedostatky v Turecku, ale nechceme přijmout Makedonii. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat Ivo Vajklovi za vynikající zprávu. Eh, to procentně s ní souhlasím nic se tam eh, nesnaží skrývat. Jsou tam samozřejmě ještě také uznává to, že tady došlo k pokroku v mnoha oblastech. Potřeba, aby reformy se více zakotvily, například v oblasti justice, která je pořád selektivní, je eh, příliš eh, je politizo, politi, spolitizovaná veřejná zpráva, je tady korupce a to nemluvím vůbec o svobodě médií, takže k zase až tak velkému pokroku tady nedošlo. Myslíme si, že v tomto okamžiku by Evropská unie udělala velkou chybu, kdyby eh, Makedonii eh, přijímala. Nemůžeme také donutit eh, Makedonii, aby byla policistou na Balkáně. My se musíme postarat o stabilitu v Řecku. Je důležité, aby Itálie a Řecko nesli tak eh, velké břemeno uprchlíků. To rozhodně sami nezvládnou a nemůžeme to všechno také nechat na Makedonii. Paní Spiraky na minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já mám otázku, i co vlastně žádáme po kandidátském státu aby dodržoval evropské, evropské právo na základě korenských eh, kritérií. Já si myslím, že tady jsou velké nedostatky v oblasti oddělení mocí, dodržování práv menšin, eh, svobody médií. Je to eh, jedna z posledních zemí v tom žebříčku evropských zemí v této oblasti. A máme to tedy akceptovat, že se to neví, nevyvíjí ku předu ve světle toho, co se například děje eh, v Turecku, nebo máme mít jiná měřítka na, jiná, eh, na, jiné, na různé země. Víme, že některé státy kritizovaly také průběh voleb. Teď řešíme eh, postupy na hranicích, které vůbec nerespektují rozhodnutí Evropské unie. Makedonie má před sebou ještě velmi dlouhou cestu, než se jí podaří zadit se po bok dalších evropských demokracií teprve potom ji budeme moci otevřít dveře. A ještě poslední řečník, pan Polčák. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Mm, já bych byl velmi rád, kdyby samozřejmě jakákoliv bilaterální otázka mezi jednotlivými státy nebrzdila tento přístupový proces eh, Makedonie. Gratuluji panu zpravodajovi k eh, zprávě, kterou předložil. A je skutečností, že makedonie do jisté míry pokulhává za očekávání která jsme měli spojená s jejími přístupovými rozhovory. souhlasím s tím že je třeba aby makedonie přidala a potom také může samozřejmě předpokládám počítat s plnou podporou nás v jejích přístupových rozhovorech v její cestě do evropské unie. nelze eh, tyto otázky které byly legitimně vzneseny i mými kolegy přejít pouze tím že potřebuje tato země v tuto chvíli naši pomoc je třeba aby i představitelé této země skutečně zabrali a to říkám jako bývalý předseda skupiny přátel česká republika a makedonie. děkuji. a slovo dostává komise. Eh, vážená paní ministryně vážení poslanci, ještě jednou vám děkuji za tu rozpravu a především těm, kteří sledovali celou rozpravu. Političtí představitelé bývalé Jugoslávské republiky Makedonie musí přijmout zodpovědnost a učinit zásadní kroky. My jsme vyslali jasný signál, že je potřeba tedy provádět politické dohody v úplnosti, že je potřeba provádět reformy, ke kterým se vláda sama zavázala Dalším úkolem pro politické představitele je to, aby prokázali politickou vůli a aby eh, přijali nutná opatření tak, aby se 5. června mohly řádným způsobem konat volby. Eh, právě volby mohou být klíčovým krokem v reformním procesu. Eh, volby by měly obnovit důvěru občanů a vyvést zemi z politické krize. Budeme i nadále sledovat situaci v této republice, Země nemůže ztrácet čas a já si myslím, že je to zřejmé právě s ohledem na to, o čem jsme dnes hovořili, a s ohledem na migrační uprchlické eh, toky. Právě proto se domnívám, že političtí představitelé v této zemi by se na to měli soustředit. Mohu vás ujistit, že Evropská unie je země, zemi nápomocná, jak pokud jde o poskytování odborných znalostí, tak také mm, finančními prostředky. Nejde pouze o to, abychom převáděli peníze na základě nejasných žádostí, jde vždycky o to, že je tu naprosto jasně stanovená, definovaná potřeba, kterou je možno prověřit. Jenom potom je ta pomoc poskytnuta. Politická krize by měla konečně skončit v zájmu eh, firm a je to v zájmu všech občanů této země. Já tedy počítám s podporou Evropského parlamentu v tom smyslu, že společně vyšleme jasný signál směrem eh, k této zemi a povzbudíme demokratický vývoj ti, kteří kritizují demokratický vývoj, mají z části pravdu, já s nimi souhlasím, nicméně si myslím, že bychom měli pochopit to, že eh, největším úspěchem nebo největším eh, nejdůležitějším faktorem jsou právě jednání, během níž bychom mohli nedostatky řešit. My tedy potřebujeme připravit přístupová jednání a potom během těchto přístupových jednání budeme mít velký vliv, tak jak je vidět na některých Eh, případech po vstupu do EU už takovou páku, takový vliv nemáme. To znamená, že v tomto smyslu bychom měli tedy přemýšlet o dalším vývoji těchto zemí, mimo jiné i o bývalé Jugoslávské republice Makedonie. A proto tedy s vámi počítáme do budoucna. Děkuji vám nejen za rozpravu, ale také za všechny závazky, kterým jste se přihlásili. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Jménem rady bude mít nyní slovo paní jenin Hennis Plešert, eh, bývalá kolegyně z Evropského parlamentu. Vážený pane komisaři, eh, bývalí, eh, bývalí kolegové, dovolte mi, abych poděkovala vám, pane Weigle, ale také panu Hovitovi za skvělou spolupráci. Rada Eh, přikládá velký význam tomu, aby eh, bývalá Jugoslávská republika Makedonie pokročila, nicméně eh, máme i nadále velké obavy, pokud jde o křehkou vnitrostátní politickou situaci. Potřebujeme konstruktivní dialog, který zahrne všechny strany politické scény, všechny partnery komise svá doporučení od, zahájit přístupová jednání s firm eh, podmínila tím, že se plně naplní eh, dohody z července a že tady dojde k, po, eh, k pokroku v těch jasně definovaných prioritách. To je oprávněné. My tedy po parlamentních volbách budeme tyto otázky znovu řešit a rada se na té, tomto základě k té záležitosti opět vrátí. V tuto chvíli je to na politických představitelích bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, je na nich, aby tedy eh, splnili eh, to, k čemu se zavázali, zavázali a aby tedy pokročili. Eh, v tomto smyslu se chceme i nadále opírat o podporu Evropského parlamentu a chceme tedy vyzvat bývalou Jugoslavskou republiku Makedonie k tomu, aby tedy spolupracovala a aby prováděla i nadále eh, potřebné reformy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, děkuji vám. Obdrželi jsme jeden návrh usnesení.